Ο κύριος Συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Nyní začínáme naše zasedání. Zahajujeme eh, bodem programu, což je ústní dotaz na komisi.